Vážení kolegové, zahájíme zasedání, je 15.05. Eh, jenom podotýkám na ty hodiny po vaší levé straně se nedívejte, ty nefungují, dívejte se na hodiny po vaší pravé straně, které fungují. První bod na pořadu jednání je přijetí návrhu pořadu jednání. Já mám ještě jedno sdělení a to je k bodu 19 na zítřek, což je eh, dánský ministr pro podnikání a růst, pan eh, Ole Son. Eh, ten tedy bohužel zítra nemůže přijít, takže ten bod byl zrušen. Bod 19 zrušen. Pan ministr dopravy ten přijde, ale ministr pro podnikání přijít nemůže, takže to se neodehraje. A jinak tedy s tímto pozměněním souhlasíte všichni s pořadem jednání? Pakliže ano, děkuji. Teď schválení zápisu z 30. a 31. května 2012. Všichni spokojeni se zápisy, vypadá to tak, tím pádem jsou zápisy schváleny. Děkuji vám mnohokrát. Dále zde máme úroveň hlučnosti motorových vozidel, což je stanovisko pro výbor Envy od našeho navrhovatele eh, pana Parňo Žile. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Od 15 května jsme měli termín na podávání pozměňovacích návrhů, takže jsem se setkal se stínovými zpravodaji a také s autory těchto návrhů a snažili jsme se dospět ke kompromisu v této oblasti, která spadá do spolurozhodování. Co se týče daného textu, pozměňovací návrhy, které jsou kompromisní, se týkají osmičky a desítky, tedy bodů odůvodnění, potom dvojka pokrývá 18 až 21 a potom bereme v úvahu také další prvky, které by měly mít dopad na tento typ znečištění a také eh, na konstrukci pneumatik. Co se týče pozměvacích návrhů 3, 1, 21, 26, 27, tak eh, zde máme eh, požadavek na minimální hlučnost v případě hybridních automobilů a elektrických automobilů. Co se týče přílohy, konkrétně přílohy 3, která se týká těchto hodnost, bylo velice obtížné najít určitý kompromis v této oblasti a podstatě tady jsme se museli rozhodnout, buď to bylo tak, či onak. Dohodli jsme se se stínovým zpravodajem EPP, s paní Koza, která obhajovala spíše umírněnější pozici dané skupiny, také co se týče EKR a zelených. Co se týče prvního pozměňovacího návrhu, zde je návrh, abychom snížili Eh, hlučnost eh, na, o 4 decibely do roku 2014, potom u druhého typu eh, vozidel o 2 decibely a o 6 decibelů poté. To znamená to 8 května v případě těch vozidel, které budou nově zavedeny na trh. Co se týče limitních hodnot, které chceme ponechat, které navrhuje Evropská komise, tak bereme v úvahu veškeré obavy, které byly vysloveny průmyslem, tedy automobilovým, automobilovým průmyslem v Evropě, abychom udělali patřičné změny. Chci tedy připomenout, pane předsedo, že zítra ráno v 9 hodin budeme mít nový text. Děkuji. Thank you, Mr. Pan... Děkuji vám mnohokrát. Za EPP pan Koza. Chcete si říct slovo? Köszönöm szépen a szót. Szeretnék gratulálni a jelentést. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi ze všeho nejdříve poblahopřát eh, panu navrhovateli k odvedené práci. Minulý týden proběhla jednání, která byla eh, dosti zdlouhavá, ale velmi užitečná. Jako stínoví zpravodajové jsme byli velice otevření vůči našim vzájemným nápadům a dobře jsme spolupracovali, což znamenalo, že i v těch nejkontroverznějších tématech jsme se brzy shodli na kompromisu. Pokud jde o ten předchozí text, tak jak víte, teď už máme kompromis, který, myslím, nám dovoluje splnit cíle, které jsme si stanovili. A to pokud jde o, eh, eh, o hlučnost vozidel. Pokud jde o výrobce, já si myslím, že i oni budou spokojeni s nastavenými požadavky, což je konec konců také naším záměrem. Proběhlo hodně jednání o politice pro dopravu. V tom původním textu jsme měli mnoho, co bylo poněkud vzdáleno eh, stávajícímu pojetí politiky dopravy, ale podařilo se nám v rámci kompromisu se k té, k té původní myšlence navrátit. Myslím si, že máme pozměňovací návrhy, které jdou správným směrem a doufám, že je všichni podpoří. Děkuji za slovo. Děkuji vám, Adame. Paní Meissner, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit anglicky, protože hovořím jménem stínového zpravodaje, který nemohl přijít, který nemohl přijít. Děkuji panu navrhovateli a stínovým zpravodajům, kteří odvedli velmi dobrou práci. Je to velmi technické téma. A je to téma velice důležité, protože hlučnost motorových vozidel má velký vliv na lidi. Je potřeba co nejvíce ozelenit a stišit dopravu, nicméně je potřeba být realističtí, když stanovujeme cíle. Pokud jde o pozměňovací návrhy, jak zaznělo na zasedání stínových zpravodajů, můžeme je z velké míry podpořit, ovšem v některých bodech zpravodaje podpořit nemůžeme, například v otázce tabulky v příloze 3. Jednak eh, komise sem nezahrnula průmysl, když prováděla studie a analýzy, a i kdyby průmysl předal své návrhy, i v případech, kdy průmysl předal své návrhy, nebyly tyto návrhy akceptovány, což je velmi složité, protože potřebujeme řádnou analýzu, než budeme o této tabulce moci hlasovat. Je potřeba konzultovat celou věc s dalšími aktéry a teprve poté můžeme doufat v reálný výsledek. Samozřejmě můžeme říci, že průmysl nechce utrácet příliš mnoho peněz na tomto tématu, nicméně já bych se ráda vyhnula podobné situaci, jakou jsme měli v otázce paliv pro eh, lodě, kdy jsme také nekonzultovali tuto věc s průmyslem. Nejdůležitější pro nás je kategorizace motorových vozidel. Eh, navržený systém není příliš srozumitelný. Nechápeme, proč se komise chce přidržet eh, tabulek z roku 1985, protože za těch posledních 27 let se toho opravdu mnoho změnilo. Já bych eh, navrhovala, aby výbor podpořil můj pozměňovací návrh 70, který by docílil kompromisu mezi komisí a průmyslem. Případně podpoříme pozměňovací návrh pana Kocha číslo 67 a budeme hlasovat proti tabulce v příloze 3 a požádáme komisi, aby vypracovala novou realistickou tabulku, která bude zohledňovat současnou situaci na trhu s motorovými vozidly. Musím se přiznat, že frakci ALDE se nelíbí kompromis 1 Eh, pakliže by byl schválen, možná by to znamenalo, že budeme muset hlasovat proti celému tomuto balíčku, vzhledem k tomu, co jsem právě eh, říkala, pokud jde o naše stanovisko. Děkuji za slovo. Děkuji vám, Zino. Pan Krámer za zelené. Michael, prosím. Já, eh, unser Berichterstatter eh, Náš zpravodaj, respektive stínový zpravodaj, Mm, ano, já eh, bych chtěl poděkovat všem i těm stínovým zpravodajům a můžu být velmi stručný. Eh, pokud eh, by se prosadily kompromisy, které změkčí původní návrh komise, budeme hlasovat proti. Pro lepší hodnoty jsme vždycky, ale pokud to, co navrhuje komise ještě dále ze strany parlamentu bude oslabeno, tak to už jde příliš daleko. Děkuji, Michael, paní Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaj za zorganizování setkání stínových zpravodajů. Tak eh, já myslím, že my bychom, tedy, aby to byla pozitivní, chtěli bychom tedy dojít k nějakému závěru a samozřejmě, aby po celém světě, nejenom tedy po Evropě, aby bylo méně hluku a lepší životní prostředí. Nicméně je to třeba praktickými prostředky na to jít. Já vítám to, co řekla paní Meixner, poněvadž to jsou poznámky, eh, které já jsem také na mezistínovými zpravodaji vznesla za ECR. Tady eh, byly určité otázníky, například eh, jak uzavřít otázku měření úrovně hluku a tak dále. A jak jsem už řekla, Mm, už eh, v rámci tedy diskuse s Evropskou komisí. My si myslíme, že tady nemáme dostatek informací. Samozřejmě víme, že se konalo posouzení dopadů, ale já jsem se konkrétně ptala eh, minule, když jsme si vyměňovali názory, tak eh, s kým, s inženýrů, z techniků, z bezpečnosti bylo komunikováno, poněvadž Eh, by mě by skutečně zajímalo, jak se došlo k těmto eh, číslem, číslům, pokud eh, se nehovořilo tady s konstruktéry motoru. Když se podíváme na kompromisní tabulku, a to s vámi souhlasím, paní Messner, že tedy já bych skutečně <laughs> bych velice ráda, stejně jako mnoho, mnozí další kolegové, kdyby mě někdo vysvětlil, jakým způsobem se dospělo k těmto číslům. A já se obávám, že to asi nebudeme schopni podpořit. A i když komise eh, navrhne nějaký časový rámec, tak eh, my prostě musíme prodávat globálně naše produkty. A toto je skutečně velká část eh, naše evropské výroby. A já myslím, že tady zpravodajové to chtěli skorigovat pomocí pozměňových pozměňových návrhů, ale bohužel tady mě komise nekontaktovala já tady žádám určité informace a sice eh, prostě chci někoho, kdo rozumí motorům, konstruktora motoru, technika motoru. A eh, pokud tedy hovoříme o určitých eh, motorech, tak jakých paliv se to týká a tak dále. Čili to skutečně Eh, musím říci, že s informacemi, které máme v této chvíli, tak to nemůžeme podpořit a obávám se, že potřebujeme eh, více, více informací. Tak tolik pozice mm, eh, CR. Nyní komise pan Žán? Ne? Ano. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Takže budeme hovořit o této problematice. Jsem velice rád, že jste mě přizvali. A mohu říci, že máme také některé dotazy. Někteří máme pocit, že jsme zašli příliš daleko, jiní mají pocit, že naopak. Čili jenom abych odpověděl paní Fosterové, to znamená, jakým způsobem jsme dospěli k těmto výsledkům, je to kompromis. Takže tento návrh je kompromisní a je založen na obsáhlé konzultaci, protože tato nová metodika testování byla zkoušena během tři rek v případě schvalování typu vozidel, takže vycházíme v tomto návrhu na základě informací, které byly získány během těchto tří let. Tato návrh se týká také metodiky, která se e, probírá v Ženevě ve skupině EHK OSN, takže tady máme i skupinu odborníků, která se na tom podílí a máme zde také nejrůznější zainteresované strany, které se zapojily do diskusí, také se to probíralo na úrovni 21 a Tady tedy máme také text ze strany komise a ještě jenom bych chtěl zdůraznit a zopakovat, že se jedná o kompromis, kdy jsme vzali v úvahu různé názory všech zainteresovaných stran. Děkuji. Mr. Paňo, prosím, pokud chcete něco doplnit. Nerad bych eh, kladl nyní nějaké dotazy, ale chtěl bych pouze říci, že ten návrh, který byl učiněn spolu s panem kolegou kozou a také e, s přílohou 3 je v podstatě určitým e, rovnováhu mezi těmi různými názory, které zazněly. Jsou tady nejrůznější rozdíly. Například jedni e, chtějí skutečně radikálně snížit hlučnost, aniž by brali v potaz ekonomický kontext, v jaké situaci se nachází automobilový průmysl a jiní ve svých pozměňovacích eh, návrzích pak eh, prosazují spíše názor automobilek v Evropě. Já si myslím, že tyto názory, skutečně tyto pozměňovací návrhy eh, neodrážejí realitu průmyslové politiky do budoucnosti. Takže Dominik Rike chce také zdůraznit, že je důležité najít určitý kompromis a myslím si, že i v příloze 3 musíme najít kompromisní řešení, abychom mohli pokročit dál, nicméně musíme zůstat realisté. Děkuji. Děkuji, eh, paní Foster. Technická? Ano, pokud bych mohla, tak prosím, pane eh, předsedo, pro komisi. Eh, tady eh, biznis eh, tedy <laughs> nepracuje s kompromisem, ale tedy s fakty, s realitou, se skutečností. A v podstatě, jestliže někdo říká, že je to kompromis a tudíž to máme podpořit, tak to není skutečně realistická odpověď. Ironické je, že my všichni podporujeme čisté technologie, Eh, to znamená, a eh, my tady vyrábíme elektromobily a, a přidáváme jim ještě hlučnost, aby měli nějakých 68 decibelů. A teď tady máme spalovací motory a tady to chceme snížit na 69 decibelů, tak co, co to je? Uh, takže my zcela jasně, jasně žádáme komisi, aby nám dala lepší informace o tom, jak se s tím mají výrobci vyrovnat. Protože já vím, že eh, zpravodajka na tom pracovala velice tvrdě, nebo zpravodaj na tom pracovala tvrdě, ale prostě co se s tím dá dělat, to je nepoužitelné. Přeje si komise reagovat? Nikoli. Takže takže eh, uvidíme. Hlasovat se bude eh, zítra, takže uvidíme, jak to dopadne. A potom tedy v výboru Envy se bude hlasovat eh, v červenci. A nyní máme e-call. Tedy máme zde paní Sehnalovou a pan Papa eh, jako spolu zpravodaje. Pan Kok eh, Eh, za rán, tak ten eh, začne první, anebo paní Sehnalová, jak to uděláme? Takže je gentleman. Takže paní Sehnalová dostává slovo jako Děkuji, děkuji, pane předsedo, za slovo eh, a to, že mám možnost zahájit tuto... tuto... Olga, excuse me, excuse me, excuse me. I got a panic going. Pardon, pardon, tady se něco děje, panika. My bychom totiž měli počkat na eh, předsedu výboru IMCO, takže můžeme možná pět minut počkat a můžeme někdo zkusit eh, zajít tam a eh, najít předsedu výboru IMCO. Je to, hm, tak to vyžaduje protokol, já jsem si to neuvědomil, omlouvám se. Děkuji. Okay, colleagues. Kolegové. The e-call initiative report. E-call, zpráva z vlastní iniciativy, paní Sahnová, pan Kot, paní Sahnová, máte slovo. Předsedo, eh, za slovo, já se ho tedy ujímám jako zpravodajka za dnes hostující výbor IMKO. Eh, vážené kolegyně a kolegové, eh, nad, te, nad touto zprávou se dnes setkáváme eh, na společné schůzi výboru TRAN a, TRAN a IMCO již po, již po třetí. Hned na úvod bych opětovně chtěla poděkovat jak spolu zpravodaji Dietru Kochovi, tak všem stínovým zpravodajům za dosavadní spolupráci, kterou hodnotím za velice konstruktivní a tudíž pozitivně. Domnívám se, že jsme již velice blízko zdárnému finálnímu výsledku a že naše zpráva bude jasným signálem opětovného vyjádření podpory zavedení systému e-call ze strany Evropského parlamentu, respektive dvou našich zainteresovaných výborů. Jak jsme již informovali naše stínové zpravodaje na společné schůzce minulý týden ve Štrasburku, Připravili jsme ve spolupráci s Dítrem Kochem celkem 21 kompromisních návrhů, které se věnují všem tematickým okruhům původního návrhu zprávy. Ráda bych na tomto místě opětovně poděkovala všem stínovým zpravodajům, kteří nám do minulého pátku poslali svoje komentáře. Většinu z nich jsme se snažili zohlednit a zahrnout do finálního voting listu. Jednalo se především o dvě připomínky ke kompromisnímu návrhu číslo 14, který se týká ochrany osobních údajů, a to sice od ALDE a od ECR. V obou případech jsme změny s menším dodatkem akceptovali a věříme, že tento kompromisní návrh bude hromadně podpořen. Ráda bych ještě zmínila kompromisní návrh číslo dvě, eh, kde na schůzce stínových zpravodajů proběhla debata, zdali jmenovat či nejmenovat tři státy, které se svým podpisem doposud nepřipojily k takzvanému memorandu o porozumění. Eh, po, dobo, eh, po dohodě s Dítrem jsme dospěli k názoru, že tento kompromisní návrh bude nejprve hlasován bez vyjmenování těchto tří států a následně proběhne dodatečné separátní hlasování o jejich vyjmenování. Věřím, že i tento návrh uvítáte. O dalších připomínkovaných kompromisech bude mluvit kolega Koch, eh, proto já bych spíše nakonec ještě jednou vyzvihla eh, skutečnost, že jsme spolu se spravodajem již od začátku naší práce našli společnou línii směřující k podpoře zavedení systému ICO. Dovedu si představit, že nemusí být úplně snadné najít společnou řeč mezi dvěma zpravodaji ze dvou různých rozdílných výborů a dokonce frakcí. Nám se to ale pevně věřím podařilo. I to poukazuje na skutečnost, jak je e-call vnímán jako pozitivní krok směrem ke zvýšení bezpečnosti na silnicích, respektive snížení počtu úmrtí a následků dopravních nehod na území celé Evropské unie. Přeji si, aby naše zpráva, byť z vlastní iniciativy, vyslala zřetelný signál směrem k Evropské komisi, která již ostatně bedlivě očekává, a aby byla předobrazem legislativních návrhů, které komise na rok 2012 v souvislosti se zaváděním e-callu avizovala. Děkuji. Thank you, Mr. Koch. Děkuji, pan Koch, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, já bych vám přečetl článek z německých novin Eh, hovoří se tam o tom, že na dálnici A3 v noci narazil řidič BMW do svodidel, vyletěl ze silnice a nikdo si toho nevšiml. Až potom o několik hodin později ho úplnou náhodou našli kolem jedoucí cestující. A já si myslím, že to je přesně to poselství, které pro e potřebujeme. Nicméně děkuji srdečně paní Sehnalové, stínovým zpravodajům a všem ostatním kolegům a kolegyním, kteří podali pozměňovací návrhy. Já si myslím, že podstatě dobrá zpráva je, že e, každý své návrhy e, zde skutečně pozná. My jsme se snažili nalézt kompromisy ze všeho. O těchto kompromisech jsme diskutovali až do konce posledního týdne a nedospěli jsme k tomu, že bychom zde měli nějakou zásadní rozdílnost názoru. Eh, samozřejmě formulace eh, jsou takové, eh, že se snažíme být co nejjasnější. Dovolte mi vyjádřit se jen k několika málo kompromisním návrhům. U čtyřky nám jde o cíle a možné výhody a o zlepšení řízení nehod. Chceme redukovat zácpy, dopravní zácpy v důsledku nehod chceme rychleji zajistit dosažení, zách, dosažení místa nehody záchranáři. V kompromisu 5 jde o trh e, s výbavou tohoto typu, nejde o to dodatečně vybavit všechna vozidla tímto systémem. Každopádně nechceme zabraňovat v tomto těm, kteří chtějí své vozidlo dodatečně vybavit systémům a proto e, je potřeba takovéto dodatečně instalovatelné systémy mít na trhu. V kompromisu 6 spojujeme v podstatě několik návrhů eh, a dáváme komisi ke zvážení to, zda by se to nemělo týkat i agrárního sektoru, například tedy sektoru traktorů, zda by to mělo smysl, eh, protože jednak eh, nám jde o malá užitková vozidla a osobní vozidla. My jsme o tom hovořili samozřejmě i v minulých letech, že bychom to chtěli zavést i pro těžká nákladní vozidla. A přemýšlíme tedy i o dalších sektorech. V kompromisu 12 tam se objevuje návrh eh, týkající se pozměňovacího návrhu paní Tykau, to znamená uznávání standardů po, pro, pro veřejný i soukromý systém e-call. Pak eh, probíhala dlouhá diskuse o otevřeném přístupu do tohoto systému. My jsme eh, udělali takovou formulaci, že chceme zabránit tomu, aby ten systém byl jakýmsi způsobem zranitelný. Proto jsme to formulovali konkrétněji. My samozřejmě chceme zabránit všem zneužitím tohoto systému, jak zneužití systému ve vozidlech, tak zneužití dat, která v tom systému budou, ale zároveň chceme zajistit i svobodný, eh, i otevřený přístup pro případné další funkcionality. Eh, já si myslím, pane předsedo, že zabíhat do jiných detailů zatím není potřeba, protože, jak říkám, kompromisy odrážejí návrhy kolegů a kolegyň. Já si myslím, že eh, je to velmi přehledný obrázek toho, o čem budeme zítra hlasovat. Děkuji za slovo. Dobrá, děkuji vám. Eh, vidím, že se hlásí paní Gurmaj. Eh, děkuji vám pane předsedo. Ze všeho nejdříve mi dovolte říci, že já vždy velice ráda pracuji jako stínová zpravodajka pro pana Kocha. My jsme spolupracovali často. A jak jsem říkala na poslední schůzce, eh, v podstatě nám jde o ochranu spotřebitelů, eh, jde nám o to, aby spotřebitelé měli přístup do systému e-call všude. Jde nám o plné pokrytí. A právě proto si myslím, že byla spolupráce našich dvou výborů tak plodná. Měli jsme příležitost setkat se se všemi stínovými zpravodaji hned na úvod, kde jsme získali dobrý přehled o tom, eh, jaké, jaký postoj naši spoluspravodové chtějí zaujmout. A v minulý týden, když bylo plenární zasedání ve Štrasburku, jsme, myslím, velmi dobře mohli finalizovat velmi dobře vypracované kompromisy, a vzhledem k tomu, že termín pro podávání návrhu byl, byl 15. Eh, v poledne eh, a vzhledem k tomu, kolik návrhu bylo podáno, myslím si, že spolupráce byla výborná. Jistě se shodneme, že každý lidský život je cený a všechny státy, které se nepřipojily k systému ICOL, včetně mimo jiné toho mého, by e, na toto měli také pamatovat. Měli by pamatovat na to, že ty systémy jsou důležité pro nás, pro všechny. Je to důležité pro každého z nás. A proto jsem velmi vděčná za tuto plodnou spolupráci. Doufejme, že i ostatní kolegové budou schopni takovéto spolupráce do budoucna. A děkuji také za pozměňovací návrh pana Kosy Eh, já si myslím, že jeho návrh do systému zavádí novou určitou citlivost i pro například handicapované spoluobčany. Děkuji. Děkuji. Pan Benjen. Děkuji. Je zde několik kompromisů, které nadále nepodporujeme zajímavé je ta, zajímavá je ta část toho pojmenování, toho, toho výčtu těch jednotlivých států, které souhlasí nebo nesouhlasí a že se o tom má teď separátně hlasovat, protože eh, my jsme s tím kompromisem původně nesouhlasili právě proto, že zde mělo se explicitně jmenovat, kdo se připojil, kdo se nepřipojil a tak dále. Takže na to se budeme muset ještě podívat. Eh, myslíme si, že možná došlo k nedorozumění ohledně našeho pozměňovacího návrhu číslo 70, protože Ehm, my se nesnažíme zavádět sem určité prodlevy, ale myslíme si, že ten systém potřebuje testování v celých členských v celi, ve všech 27 členských státech, nejenom v několika málo vybraných, než bude spuštěn. Ehm, a nemyslíme si, že tato testovací fáze by věci nějak spozdila. No, takže veškeré dojmy, že se snažíme eh, stavět eh, nebo házet pod no, klacky pod nohy všem ostatním, eh, jsou naprosto zcestné. Nepodporujeme kompromisy týkající se rozšíření na další kategorie. A nebo dokonce třeba provedení studie proveditelnosti pro traktory nebo pro různé bagry a vůbec stroje, které se nepohybují na komunikacích. Myslíme si, že to není vůbec nutné Myslíme si, že bychom se měli přidržet pouze motorových vozidel eh, tří až čtyřkolových, ne tedy dvoukolových, prosím, eh, která se pohybují po silnicích, to znamená, jde nám hlavně o osobní vozidla. Že ano. E, nejsme proti rozšíření na, těžké, na těžkou nákladní dopravu, ovšem možná by v této věci bylo potřeba zařídit oddělená hlasování, pakliže by to bylo žádoucí. Ale pokud jde o ty další kategorie, tam jsme proti. Vítáme eh, zahrnutí toho pozměňovacího návrhu eh, o ohledně ochrany dat, který eh, řeší veškeré výhrady, které jsme měli v této, v této sféře. To byl to je tady kompromis číslo 40. To je zatím všechno z mé strany. Děkuji vám za slovo. Děkuji, paní Tunun Honstein. I'm sorry, I came a little bit late. Já se omlouvám, přišla jsem trošku pozdě, byla jsem na jiném zasedání. Je to hrozné, protože většinou máme pět věcí na jednou. Rád bych, ráda bych eh, pouze řekla jednu věc, která mi přijde velice povzbudivá, když eh, pracujeme na tak konkrétních věcech. V rámci všech politických stran jsme všichni dospěli k vzájemnému porozumění, protože bezpečnost silničního provozu je to nejdůležitější. Musíme vzít vždy v úvahu také názor průmyslu a daná rovnováha, když jsme pracovali na této problematice, byla jasně prokázána a jak pan Koch, tak paní Sehnalová oba pracovali na kompromisních návrzích a vždy se nám podařilo dospět ke všem kompromisním návrhům a v tomto případě se zapojily i různé výbory, takže jsme skutečně dali důraz na to, co je to nejdůležitější. Bezpečnost, rozumné řešení a já osobně mám dojem, že můžeme být spokojení s tím předloženým návrhem, jaké kompromisy jsme předložili a i když tady možná existují určité rozdíly, tak by zcela jistě neměli bránit diskusy, protože v budoucnosti, pokud se nám podaří motivovat nebo tedy dosáhnout právního návrhu ze strany komise, tak pokud budeme mít zařízení nebo patřičná řešení, která budou fungovat, která jsou uvedena v tomto dokumentu, tak to je zcela jistě krok ku předu. Po celé řadě diskusí, které trvaly řadu let a nepřinesly příliš o mnoho výsledků. A toto je tedy významná změna, takže chtěla bych poblahopřát takto panu Kochovi i paní Senelové. A nyní pan Taylor za zelené, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat oběma zpravodajům, myslím, že odvedli skvělou práci. Zcela jistě u nás eh, doma máme prioritu, aby e-call byl e, součástí bezpečnosti silničního provozu, protože můžeme snížit e, dopady závažných zranění, protože okamžitě můžeme zavolat e, tísňové záchranné služby. Pan Koch o tom hovořil. Před několika hodiny došlo k té nehodě a musíme vyvinout veškeré úsilí, abychom zajistili že tento systém bude co možná nejrozšířenější nejen pro řidiče a cestující, ale pro všechny účastníky silničního provozu, kteří se mohou stát obětí silniční nehody a díky tomu může být spuštěn e-call na daném zařízení a může zachránit životy. Takže jsem velice vděčný za lepší ochranu dat, tak jak je to zmíněno a také bych chtěl zúraznit pouze několik pozměňovacích návrhů, jednak 58 a 67, to jsou mé návrhy. Jeden z nich hovoří o komisi, která by měla e, zhodnotit také možné falešné e, falešná volání. Skutečně ten systém musí být náležitě otestován, aby nebyly vysílány tyto falešné signály nebo falešná volání. A také je tady určitá nejasnost, jak bude financována daná infrastruktura. A já si myslím, že i tato otázka musí být vyřešena předtím, než požádáme členské státy, jednotlivé země, aby zlepšili silniční provoz. Musíme se rozhodnout, kdo to vlastně bude platit. Takže většinu kompromisních návrhů schvalujeme a budeme je zcela jistě podporovat v rámci hlasování. Děkuji a nyní paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Pochopitelně jsme vděční za veškerou práci, kterou odvedli zpravodajové a myslím si, že všichni v této místnosti chtějí dospět k závěrům a chtějí přispět to trošku do mlína, abychom zajistili lepší bezpečnost silničního provozu po celé Evropě. Zcela jistě eh, je nám jasné, že pokud nebudeme mít eh, lépe interoperabilní službu, tak eh, se o to musíme zasadit, aby tedy tisňové volání 112, aby organizace, ať už je to ambulance, policejní složky a jiné záchranné služby, eh, byly vzájemně v kontaktu. Ale jsou tady dvě věci, které jsou možná oddělené, protože na jedné věci máme tuto záležitost a klíčová otázka, kterou navrhl právě pan Taylor, je zcela jasná. Hovoříme o povinném vybavování eh, počítačového čipu, eh, který bude v palubním zařízení do roku 2015. A můj dotaz je, co infrastruktura? jak bude vypadat infrastruktura po celé Evropě, abychom eh, mohli zajistit, že tento čip zvládne takové situace a jaké jsou eh, prognózy, co se týče ročních provozních nákladů pro členské státy při budování takovéto infrastruktury. To je jedna věc. Takže jak eh, jsem říkala, já jsem předložila několik pozměvacích návrhů a myslím si, že tento systém by měl být dobrovolný. Tedy toto zařízení může být nainstalováno do vašeho nového vozu. Ano, souhlasím, že některé pozměňovací návrhy řeší také otázku ochrany osobních dat. To byl vážný problém, který vyvolává určité obavy. Nicméně eh, bych chtěla mít určité odhady. Čili zda do toho mají členské státy investovat či ne, aby se mohly rozhodnout. A opět eh, jsem se o tom zmínila komisi výrobci s tím do určité míry nesouhlasí. Například ve Velké Británii eh, vyrábíme okolo 2 milionů aut eh, ročně a pro ně by to znamenalo okolo 300 milionů euro, což jsou ohromné náklady, jednak ze strany eh, přípravy těchto automobilů, ale i provozních nákladů. Čili mě by v tomto kontextu zajímalo, co k tomu může v tuto chvíli říct komise. Jsou tady dvě věci. Na jedné straně je tady technické řešení, to podporujeme, ale je tady ještě další věc, která je zajímavá. Jsou zde různé služby po v jednotlivých členských státech, které řídí vláda. Musíme se podívat, jak fungují. V některém případě jsou to soukromé eh, služby, které poskytují takovéto záchranné služby, čili mě by zajímalo, zda se komise obrátila na všechny tyto aktéry a jestli se všichni k tomu přihlásí. Takže je tady několik otázek, které stále ještě slova visí ve vzduchu a v tuto chvíli bych chtěla poděkovat eh, zpravodajům za jejich práci. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní pan Haber. Malcolme, vítáme tě v našem výboru. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat za to, že vedeš tuto diskusi. Já si myslím, že takto by naše výbory měly skutečně spolupracovat, protože vzájemně se doplňujeme v našich snahách. Z tohoto důvodu eh, bych k této problematice chtěl přistoupit eh, z hlediska našeho výboru. To znamená, jak jsme se k tomu dostali my v našem výboru IMCO, spolu tedy s vašimi zájmy, eh, to znamená otázka zlepšení bezpečnosti silničního provozu a otázka silničních nohod. Vycházíme z problematiky, která je založená na přístupnosti obecného Eh, systému pro tisňová volání, nejen tedy pro automobily, víte, že 112 je číslo, které je k dispozici eh, po celé Evropě, ale v jednotlivých členských státech se udávají ještě národní tisňová volání, například v Británii je to 999 a podobně. Ale chceme mít, nebo máme 112 eh, pro všechny evropské občany, která funguje po celé Evropě. Chtěl bych pouze připomenout, že od roku 2001 to znamená tedy více než před deseti lety, ve směrnici o univerzální službě byl požadavek ze strany členských států, abychom přešli eh, k systému lokalizace eh, e-callu pomocí mobilních telefonů. A v roce 2009 jsme udělali aktualizaci tohoto návrhu. Je tady zvláštní požadavek pro všechny členské státy, podle legislativy v oblasti telekomunikací, aby zajistili, že jejich tísňová volání mohou přijmout eh, tyto služby a mohou je také zpracovat. Takže o co tady jde? Obecně chápu, že celá řada eh, kolegů se zmiňuje o nákladech. Ty postupné náklady, aby fungoval fungovalo toto zařízení v automobilech ještě navrh k tomu, co bylo navrženo před deseti lety a má fungovat, já si myslím, že to je celkem umírněné. E, komise se na mě obrátila, protože já jsem také položil konkrétní dotazy. Je důležité, aby bylo jasné, že tady nezačínáme úplně od píky. Je to doplnění do mozaiky bezpečnosti silničního provozu, kde chceme zachraňovat životy a pan kolega Koch zmínil tu nehodu, která je jasným příkladem toho, že zde můžeme život zachránit. Z mé zkušenosti, když spolupracujeme také s výborem eh, Trans v oblasti bezpečnosti silničního provazu a standardů, tak zcela jistě zde skutečně zachraňujeme životy. A tady nechci nesouhlasit s paní kolegyní Fostrovou, ale například airbagy také nejsou nepovinné. Nechcete snad, aby byly nepovinné. Takže Většina členských eh, států si to přeje. Myslím si, že tedy pro výrobce eh, bude mnohem snažší, aby toto zařízení eh, namontovali do všech vozidel a ne tedy pod jednotlivých trhů. To by bylo mnohem méně flexibil, flexibilní a tím se také sníží celkové náklady. Souhlasíme s tím, a to bylo také důležité, že zaznělo na půdě tohoto setkání, celá řada automobilů může používat už soukromé tisňové volání, které může takto reagovat. Čili to je další fáze. V tomto vývoji to znamená, že máme e-cally, které budou spouštěny interním systémem, palubním systémem. Pokud eh, dojde k nehodě, kdy nikdo z pasažérů ani řidič není schopen tento eh, telefonát učinit. Takže tento návrh byl předložen oběma našim výborům. Eh, máme tady nejrůznější informace, které jsou právě z těchto center tisňového volání, e, o jaký typ nehody jde, do jaké míry je závažná. A tyto informace budou čím dál tím více k dispozici ve všech vozidlech, protože elektronické senzorové systémy se budou v tomto smyslu dále vyvíjet a já si myslím, že to bude opět další doplnění, ale to je oblast, kde budou určité náklady pro členské státy, aby sbírali a zpracovávali tato dodatečná data takže bych byl rád, aby se k tomu vyslovila i komise. Myslím, že jsme odvedli dobrý kus práce. V případě tohoto návrhu musím říci, že spíše souhlasím s panem Benjanem a také s Jacky, co se týče rozšíření této služby především do průmyslové oblasti, na oblast traktorů, užitkových vozidel, tento systém 1.1.2 eh, eh, může být také použit právě i v tomto případě a já mám pocit, že to bude významné rozšíření i na tento typ vozidel. Nicméně chceme pozbudit především výrobce, aby to nabízeli jako dodatečnou službu svým eh, zákazníkům a to možná co nejdříve. Měli bychom se tedy zaměřit na to, o co jde. Jde především o osobní vozidla a zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Co se týče ochrany dat, tady jsme si také s tím, myslíme, poradili dobře. Tady je jasně řečeno eh, ve směrnici o univerzální službě, jak eh, využít ten eh, lokalizační e-call systém, takže to už funguje členských státech a já si myslím, že to efektivně bylo převedeno i do tohoto dokumentu. Není to tedy žádný nový aspekt, je to otázka, která již je řešena. Tato zpráva podle mého názoru je velice významná a bude stimulovat komisi, co se týče vývoje balíčku o normách a Chtěl bych se podívat také na řízení o schvalování typu vozidel. To řešíme také v našem výboru, ale opět si myslím, že budeme mít významné stanovisko z vašeho výboru a musíme to zaintegrovat do mnohem širšího konceptu eh, té mapy tisňového volání 112 a musíme postupovat paralelně, protože e-call eh, jednak využívá tisňové služby také družicová lokalizace, takže je důležité, aby ty jednotlivé věci spolu do sebe zapadly, musíme spolu spolupracovat, protože i ty otázky informačních technologií jsou vzájemně sdíleny v to systémech a nesmíme zapomínat na tu původní myšlenku toho memoranda nebo porozumění ICOLu. To bylo podepsáno v roce 2005 a 2006. To nebyla žádná nová myšlenka. Myslím si, že nyní přišla ta správná chvíle, abychom zajistili skutečný pokrok. Děkuji. Thank you very much, Malcolm. Děkuji vám, Malcolm. Teď dva zástupci komise, nejprve pan Anidi a pak pan John. Nejprve tady pan Anidy. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem rád, že jsem opět zde. A rád vidím, že se zabýváte i aspekty práce výboru IMCO. Za tuto spolupráci jsme velice rádi a velmi oceňujeme práci obou spoluspravodajů. Byla to velice intenzivní výměna názorů, velice intenzivní spolupráce eh, mezi parlamentem a komisí ve věci velice důležitého tématu. Je to téma, kterým se už zabýváme dlouhou dobu, je to téma, do kterého jsme investovali hodně úsilí a hodně peněz v rámci pilotních projektů a tak dále. A velmi, velmi si vážíme toho, co bylo paní spoluspravodajku definováno jako jasný signál pro, pro nás, pro komisi. Vidíme zde souhru vlastně celého parlamentu, všech výborů. A teď jde o to, abychom sformulovali nějaký rozumný návrh v tomto tématu. Pokud jde o náklady, já chci říci, že technologie jako taková problémem není. Ovšem v rámci diskuse v jednotlivých eh, odborech eh, jsme zjistili, že ani náklady jako takové na to zařízení nejsou neúnosné, protože ehm, konec konců vyt... produkce inteligentních vozidel je naprosto zásadní. Je to právě přidaná hodnota evropského trhu. A tím, že budeme mít konkrétní zařízení, které vozidlo spojí se systémem e-call, není problém. Ba naopak. Je to něco, na základě čeho eh, výrobci budou moci vypracovat a připravit další služby přidané hodnoty a eh, bezešvým způsobem je integrovat napříč celou Evropou a možná ten systém bude aplikovatelný i celosvětově. Pokud jde teď o infrastrukturu, celá řada z vás nám připomněla závazky, které vyplývají ze stávající legislativy. My jsme přesně zodpovědní za formulaci eh, technických nároků, pokud jde o nouzové služby e-call. I zde mohu potvrdit, že náklady nejsou problém. Problematickým, eh, problematickými do značné míry mohou být organizace a interoperabilita jednotlivých systémů, které se používají. Opět i zde ve všech členských státech vidíme snahu takovéto systémy nasadit a zprovoznit protože na základě systému e-call lze vybudovat další naprosto zásadní systémy pro eh, bezpečnost na silnicích a vůbec pro telematiku eh, obecně. A to je vlastně z mé strany vše. Děkuji vám. Děkuji. A eh, teď za Infosak je tu kdo? Pan Dariva, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych taky chtěl zdůraznit a také poblahopřát oběma spoluspravodajům a také všem členům obě, obou výborů za dobrou odvedenou práci. Také za ty pozměňovací návrhy. Já si myslím, že kompromis vypadá velmi přijatelně, velmi přiměřeně a pak také ten závěr, že jakási výzva, aby komise fungovala, tedy pak pokračovala ve své tvrdé práci. My už jsme několikrát hovořili o problematice nákladu a já k tomu tedy eh, mohu říct, že plně souhlasím s tím, že ano, na náklady se musíme zaměřit, ale také na přínosy, které ty náklady přinesou. Ty náklady si můžeme dovolit Eh, pokud eh, tedy do toho také zahrneme eh, to příslušné měřítko, tady ta ekonomika, která roste z velikosti. No a samozřejmě pak je tedy ta otázka infrastruktura. Vy jste hovořili o lokaci volajícího. Možná, že v zemích, kde ta lokace volajícího zatím není implementována, tak je to příležitost, aby to konečně implementováno bylo. A přičemž ty náklady jsou takové, prostě budou prostě inkrementální. No a e, jinak e, samozřejmě pokud se týče toho e, dobrovolného versus nařízeného používání, tak ten dobrovolný zcela nefunguje. To tak bohužel je. Čili my můžeme tedy fungovat Eh, jaksi paralelně, tak aby všichni, eh, kteří se to týká, tu implementaci zavedli na jedno. A samozřejmě je tady otázka ochrany dat a s tím se také budeme zabývat, budeme pracovat, eh, spolupracovat tedy s příslušnými úřady evropskými národními na ochraně dat. No a pak jsou tady technické záležitosti, to je eh, vlastně eh, ty, mm, ten mechanismus automatického eh, volání, případně jiných možností. No a pak samozřejmě se dotýká také vozidel, která jsou jaksi tonážní. Tady možná, že je příliš brzy říci, jak by to mělo být. Eh, detailně zavedeno, možná, že jsme ještě neprověřili úplně všechny eh, kategorie vozidel, takže to nás možná teprve čeká. Každopádně chci vám zatím poděkovat za odvenou práci. Ano, děkuji paní Foster, máte velmi stručnou otázku. Děkuji, pane předsedo. My hovoříme samozřejmě o vozidlech, které se vyrábějí v Evropě a termínu 2015. A jak je to s vozidly, které budou eh, vyráběné ve třetích zemích? Jaká pravidla je tady eh, v úmyslu zavést? Prostě v těch, v těch zemích to možná nebude takto povinné, čili a přesto se bude dovážet do Evropy, čili jak by to tam mělo být? Tak prosím, eh, přeje si někdo odpovědět z příslušného DG? Možná, že Malcolm by na to mohl odpovědět. Ano, já jsem byl eh, zpravodajem pro eh, schvalování, typovém schvalování vozidel a eh, Čili automobil musí mít své typové schválení a to se bude prostě požádat, požadovat. To znamená, že vozidla, která tím nebudou vybavena, také nebudou moci být schválená k provozu. A Eh, eh, samozřejmě, že to všechno bude se odvíjet také od dostupnosti technologie a tak dále. No a já vidím, že komise přikivuje, takže pan Harber ví přesně, o čem mluví. Eh, je rozdíl mezi novými vozidly a stávajícími vozidly. Tam samozřejmě ta samozřejmě to by bylo něco jiného potom update stávající technologie vozidel, které to nemají. Dobře, děkuji vám. Hlasování budeme mít zítra a na plénum to eh, bude v červenci. Já tedy vám všem děkuji, zejména našemu eh, našim návštěvníkům eh, z výboru, kterému předsedá pan Malcolm a zejména jemu také děkuji. A nyní máme Finanční víceletý rámec léta 2014 až 2020 je to prezentace návrhu stanoviska a to stanovisko navrhuji já osobně. So, if I can start. Takže, když dovolíte, já bych začal a vy, kteří odcházíte, čiňte tak prosím v tichosti. Tato zpráva, kolegové, se zabývá naším stanoviskem eh, k předběžné zprávě rozpočtového výboru o pokračujícím jednání o MFF, čili více letém finančním rámci. Podle pravidel Eh, může mít takové stanovisko k nelegislativní právě, zprávě, eh, které chceme také nechat přeložit, tak to je maximálně jedna strana, větší rozsah to nesmí mít. A jelikož všechny potenciální problémy se mé eh, tam nedokázali zahrnout, tak je možné, že budou eh, předloženy pozměňovací návrhy, které se týkají Galilea, strukturální a kohezních fondů a také integrované námořní politiky. Takže já budu muset takto upravit své vlastní stanovisko, poněvadž se mě to do původního textu nevešlo do té jedné stránky. Mým záměrem eh, nebylo sepisovat nějakou dopravní eh, litanii, já jsem chtěl eh, být stručný a aby to bylo úderné. A měl by se to týkat problematiky, kterou chce zdůraznit dopravní výbor eh, před pány Kožou a Kalfinem, kteří jsou zpravodajové z rozpočtového výboru. No a samozřejmě by eh, to, na to měl být upozorněn také vědávací tým parlamentu tak do 10. července, to je návrh, eh, abychom měli eh, termín na podávání pozměňovacích návrhů, to bude ještě vlastně eh, mimo dánské předsednictví a my zde budeme hlasovat také 8, až 18. září, což znamená, že ještě potom bude možno pracovat na kompromisech po letních prázdninách. Takže když jsem se tedy informoval, jak, jaký je vývoj eh, v jiných výborech a v radě, tak eh, prostě chtěl jsem, aby to bylo velice silné a jasné a souvislé stanovisko ze strany našeho výboru. Eh, slyš, slýchám takové různé zvěsti z rady, které jsou poněkud znepokojící a Eh, já vím, že nemám jmenovat eh, země, které s tím zatím, ale je to zejména Německo. A eh, tady jde jakýsi prý, jakási prý snaha omezit tyto prostředky na nějaký 50%. Já si myslím, že cílené investice do infrastruktury a výzkumu v Unii, tak jak je to v CEFu, do a v horizontu 2020, takže ty jsou zcela zásadní pro podporu růstu a zaměstnanosti. A e, finance, které e, bychom tedy poškrtali odsud, tak by to bylo vlastně také proti strategii 2020. E, kromě toho je třeba bylo jasné, že investice do dopravy mají strategický význam, zejména v současné a příští ekonomických krizích. A já tedy navrhuji, aby oba zpravodajové pro tento víceletý rámec byli pozváni na některé z našich eh, příštích zasedání, abychom jim to mohli přímo říci. Eh, hlavním eh, naším Eh, zdrojem financování je právě e CEF 31,7 miliard pro projekty TEN-T, která by měla, eh, a mělo by to být řízeno příslušnou agenturou TEN-T. Čili máme tam k tomu ještě 8 eh, miliard, nebo podle současného rámce to bylo 8 miliard, čili je to zlepšení horizontu 2020, zejména pokud se týče zelené, inteligentně integrované dopravy, tam je nějakých 6,9 miliardy. A pak je tady ještě otázka bezpečné, efektivní a čisté energie a to už je zahrnuto v této částce. Už není jasné, kolik by z těch 6,3 miliard mělo jít přímo na tu část alternativní eh, paliva a obnovitelné zdroje. Eh, dopravní výzkum je velice důležitý proto, aby Evropská unie zůstala na technologické špici v dopravě. Projekty TNT z toho také mohou mít prospěch. A když se podíváme na strukturální a e, kohezní fondy, zejména tedy fond soudržnosti, který má zhruba 34 miliard eur na dopravní projekty, e, včetně 10 miliard, které patří pro EFSO, vyrazím pro CEF. Takže e, v tom je určitě peníze EDF. Čili to jsou zásadní prostředky. Já obecně podporuji přístup komise k MMF a také eh, se zdůrazňuji na eh, zvýšení těch prostředků, které budou centrálně řízeny a jde samozřejmě o to, aby to bylo realistické co do čísel. Já tedy navíc navrhuji dalších 10 miliard z fondu soudržnosti v CEF, aby se tak, aby také spadaly pod to centrální řízení. Dále chci zdůraznit v souvislosti mezi několika nebo řadou předidentifikovaných projektů, které jsou v příloze, a také finanční částky v příštím, eh, tedy pro CEF v příštím víceletém rámci. Eh, jedna z těch eh, klíčových věcí Eh, je toto. Pokud se eh, v radě objevují opět eh, jakési národní aspekty, národní návrhy bez dotačních peněz, tak to by skutečně mělo být odmítnuto. Jestliže rada chce dát něco jiného do CEFu, tak musí také říct, co chce z přílohy vymazat, který projekt co čím nahradit. Dále zase, že eh, zde máme program, ve kterém eh, komise nechce pokračovat, chce to dát eh, do tedy nákladních služeb, nákladní přepravy podle těch TNT guidelineů a je tam částka 450 milionů. A zdá se, že tyto peníze by měly být rezervovány pro Marco Polo v rámci nového CEFu. Takže já tady Eh, plně podporuji, aby Marco Polo zůstal tak, jak je. Čili toto je takový obecný přehled mého stanoviska. Eh, jak jsem řekl, eh, jsem velice rád, že máme hodně, hodně času na pozměňovací návrhy a že hlasování ve výboru budeme mít až v září. To je příležitost pro to, abychom se sešli se stínovými zpravodaje, Eh, aby byl jasné, aby jsme mohli jasně říct, jaké máme záměry, abychom to mohli jasně komunikovat rozpočtovému výboru a abychom se mohli stát součástí eh, jasné pozice parlamentu. Eh, s, s setkání zpravodajů, které se týkají zpravodajů pro víceletý rámec, Eh, jestliže, eh, tedy, vyšlo tedy jasně toto, jestliže eh, rada chce škrtat, musí být jasně řečeno, kde. Pan Groš. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme o tom jednali také v pracovních skupinách a to opakovaně a je pro nás nadále jasné a jednoznačné to, že současné finanční plánování musí být tedy eh, jedním z nejdůležitějších témat pro náš eh, dopravní výbor. A z tohoto hlediska mohu už dnes říci, a já doufám, že eh, jednoho dne se nám podaří přesvědčit radu, čili je důležité, abychom měli Eh, abychom pokračovali v investicích do dopravy. A to má trojí význam. Za prvé v okamžiku, kdy se investuje, za druhé eh, má to hospodářský význam pro dotčené regiony. No a v neposlední řadě jde o to, že investice, eh, s nímž tady počítáme, mohou mít, budou mít dlouhodobě pozitivní vlivy. Za druhé jsme obecně pro tento návrh, eh, včetně s příslušným financováním, eh, jak navrhuje komise, poněvadž chceme, aby to nebyla jenom jakási náhodná mozaika investic, aby to byla skutečná regulární síť investic a jestliže členské země, jak to opakováně slýcháme, pokud chtějí šetřit na prostředcích, tak prostě není, nejde o to, aby jenom škrtali čísla, ale by také řekli, kterých projektů se to má dotknout. Další bod eh, jsou zde určité pochybnosti v radě, které se týkají zejména eh, zemí, které mm, jsou příjemci peněz soudržnosti. Eh, my už teď chceme směrem k ním vyslat signál a sice domluvy mezi eh, dopravním rezortem a regionálním výborem, eh, této jsou komisařové Kalas a Hahn, tak eh, v podstatě je důležité, aby komise dostávala odpověď na své otázky. A ta otázka, nebo ty otázky, prostě jde o to, že tyto země mohou velice rychle dosáhnout na prostředky, a e, do, do, svých, do svých e, rozpočtů a mm, to jde e, tedy o to, jestli se dostane na všechny, tak skutečně na to je třeba korektně odpovědět. Také je tady otázka, bude to v rámci 2,5% nebo bude to něco navíc, čili i tady je třeba zjednat jasno a jistotu, poněvadž nejistota, to víme, vede k tomu, že místo aby se prostředku přidávalo, tak se raději šetří. Dalším aspektem je to, že v tomto dlouhodobém a střednědobém plánování je třeba mít na paměti, že potřebujeme tyto prostředky tak, jak jsou zde uvedeny eh, pokud chceme dosáhnout těch cílů, které si také komise stanovuje v příštích, já nevím, 10-15 letech. Čili nejde o to, abychom tady dostali co nejvyšší číslo. Ne, my to bereme tak, že toto je objem prostředků, které pro nás znamená minimum. Mm, to je podstatě to souvisí s Connecting Facility a samozřejmě s financováním. Důležité je, abychom byli konsistentní napříč eh, našimi zprávami, to znamená Connecting Facility a také transevropské sítě v tomto středně dobém plánování. Kromě toho, eh, chtěl bych ještě k střednědobému plánování znést otázku. Samozřejmě eh, Connecting Facility to je jedna z klíčových součástí dopravní politiky, ale to platí také o dalších oblastech, třeba výzkumu. Prostě to i v dopravě musí e, být posíleno, zejména v víceletém programu. Já tedy e, vítám to, že budeme mít více času se nad touto zprávou e, zamýšlet a že tady i s vámi budeme moci déle na tom pracovat. A možná ještě poslední poznámka. Myslím, že nejde o to, abychom někomu brali peníze, ale eh, pokud se týče využívání prostředků v posledním období, tak to znamená, že eh, tady je možné udělat více v regionální politice podporou projektů, o kterých víme, že dlouhodobě budou mít přidanou hodnotu pro Evropu. Já myslím, že toto je uh, Eh, něco, co říkám proti, eh, podle mého názoru, absurdní diskuse, kdy se prostě některé skupiny nebo některé výbory bouří proti tomu, že jim někdo od někud bere peníze. Takže tak to vidím já. Děkuji vám. Děkuji, paní Meissnerová. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k tomu, eh, že jste hovořil vy, pane předsedo, pane zpravodaj a pan Groš. Já si myslím, že nemohu dodat příliš mnoho nového. My se v podstatě shodneme, pokud jde o budoucí rozpočtovou situaci, ať už jde o rozpočet na příští rok nebo o víceletý finanční rámec. Víme, že komise udělala poměrně rozumné návrhy. Eh, v případě VFR a konkrétně, konkrétně nástroje pro propojení Evropy, to jsou naprosto zásadní prvky eh, rozpočtu, které máme. Pokud jde například o členský e, stát, ze kterého jsem já, e, tento chce v podstatě všechno e, odepsat. Já jsem byla hodně překvapena, když jsem viděla ty rozpisy pro různé sítě propojující Evropu, například na severu Německa máme důležité vodní cesty, které jsou velmi důležité pro propojování a naopak z toho návrhu se to má zase stáhnout. Komise říká, že to je nedorozumění, já nevím, mně to připadá spíše určitá snaha proti eh, plnému propojení transportních sítí a sjednocení našeho trhu a zapojení regionu do tohoto procesu. Eh, já jsem přesvědčena, že tento návrh bychom měli hájit. Bude to těžké, to ano, ale já si myslím, že na všech úrovních musíme říci, že tento návrh je návrhem pro budoucnost. Nenutně pouze návrhem pro eh, dopravní politiku, ale návrhem pro celý vnitřní trh Evropské unie. A bude to přínosné pro všechny. A já to takto zastupuji v podstatě na všech forech, kde se objevují. Eh, to, co chci zdůraznit, eh, jsou pilotní projekty, eh, které budou probíhat vlastně jejichž výsledky budou probíhat a budou ovlivňovat eh, nástroj pro propojení Evropy od roku 2014. To znamená všechny ty projekty, které určí, jakým způsobem můžeme rozmnožit peníze, které do těchto projektů investujeme. A já si myslím, že i tyto projekty by měly být eh, dostatečně subvencovány ze strany členských států a myslím si, že komise by toto také měla hájit, protože jsou to peníze, pomocí kterých můžeme získat další peníze Ehm, které nás mohou dostat na takovou úroveň financování projektů, která je zapotřebí. Pokud jde o fondy soudržnosti, to vnímám podobně jako Matěj, zde jsou určité eh, problematické oblasti, kde se hovoří o miliardách eur, které, o kterých si členské státy myslí, že nebudou dobře využity. A já si myslím, že eh, pokud jde o těch tady 34 miliard celkem, tedy těch 10 konkrétně v nástroji CEF, ty peníze musí být eh, pákou, která eh, těch 10 miliard musí být jakousi pákou, která zajistí, že členské státy dodají těch zbývajících 24 miliard. A eh, vy jste říkal, pane předsedo, že něco v, těm, v těchto návrzích ještě chybí, například prvek EMP nebo Single European Skies, to jsou také projekty, které mohou vést k efektivnění vnitřního trhu. Eh, já si myslím, že obecně tedy můžeme říci, že se jedná o velice smysluplné a užitečné stanovisko našeho výboru. Těším se na diskusi, jsem velmi ráda, že na tento, proje, eh, ten, tento eh, na toto téma máme dost času a těším se na plodnou spolupráci. Děkuji. Michael, pan Kramer, prosím. Děkuji. I já děkuji vám, pane předsedo, za předložený návrh. Dovolte mi zmínit několik bodů. Například nová polská vláda v podstatě zastropila, škrtla, eh, úplně zrušila eh, původní projekt bývalé polské vlády, eh, kde se hovořilo v podstatě o železniční versus silniční dopravě a o těch procentech peněz, které se budou nalévat do toho nebo do, do onoho sektoru. Já si myslím, že je potřeba mít úplně novou politiku, a teprve poté se eh, bude moci hovořit o tom, jakým způsobem budeme eh, eh, zužitkovávat těch 10 miliard. A teprve tehdy budou hotové ty důležité železniční tunely a teprve tehdy budeme moci hovořit o zelenění dopravy. Samozřejmě jde o konkrétní kritéria. Přeshraniční úseky tratí jsou velice důležité. Eh, samozřejmě nejde, nejde o to, abychom tyto peníze nalili pouze do stavitelství, ne do dopravy, to samozřejmě nechceme. A další věc, eh, hlučnost. Eh, my o tomto budeme hovořit i v německém Bundestagu a e MTS budeme Eh, hovořit eh, konkrétně se zástupci eh, výzkumu. Jeden pan profesor z Berlínské univerzity hovoří o tom, že díky EMTF můžeme uspořit až 20 energie, budeme mít elektronické brždění, které zajistí dostatečný odstup a které bude spořit energii. V podstatě nebude tím pádem potřeba měnit kola tak často bude to znamenat 20 až 30 úsporu energií. A e, rovněž to bude znamenat snížení hlučnosti o zhruba 10 decibel, což by byla také velice smysluplná investice, která je v souladu s cíly EU a která zvyšuje akceptovatelnost železniční dopravy do budoucna. Pozit, jako pozitivní vnímám program Marco Polo, o tom jste vy, Brian, hovořil. My víme, že je zde určitý záměr toto zcela škrtnout a proto podporujeme to, že se ten program explicitně zmiňuje. Děkuji. Děkuji. Eh, Robert, prosím. Děkuji, pane předsedo. My jsme se shodli, že bude hovořit pan eh, Petr Van Dalen, ale eh, k tomu vašemu úvodnímu expoze to bylo velmi zajímavé a já v podstatě zcela souhlasím s tím, co říkáte. A, ale nehovořil bych pouze o Connecting Europe Facility, o nástroji propojení Evropy, o bodech 5, 6 a 7. Já bych chtěl v podstatě zmínit jeden důležitý argument. Jsou zde členské státy, které chtějí rozpočet snížit v podstatě na nějakou polovinu pro nástroj pro propojení Evropy. Ale je potřeba, že pakliže tyto, eh, pakliže tyto státy vyzývají k politické a vůbec monetární unii, tak je potřeba vnímat ty disparity, které v takovéto politické unii vzniknou. Bude potřeba využívat více prostředků z rozpočtu a bude potřeba přemýšlet o propojení například s periferními členskými státy Evropské unie. A právě proto skutečně nedovedu pochopit tu argumentaci, že se má pro příští finanční výhled eh, snížit rozpočet na nástroj pro propojení Evropy takovýmto způsobem. To, jsou napro, to je naprostý protimluv. Jakou Evropu vlastně chceme v roce 2020? Chceme Unii, která bude v podstatě velmi chudá na periferiích, které nebudou propojeny s centrální částí Unie nebo případně ze západní části, protože to bude ten výsledek. Děkuji za slovo. Dobrá, Petr Van Dalen. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za velmi jasné sdělení. Pokud jde o tento návrh stanoviska, dovolte mi zmínit několik věcí. Jednak Marco Polo. To je program, který se jednoznačně osvědčil. A e, jsem velmi rád, že zdůrazňujete jeho úspěšnost. Já doufám, že tento program nebude zrušen. Pokud jde o investice do infrastruktur TNT, to je odstavec 4, eh, tady bych rád eh, v podstatě eh, se zeptal komise. Vy jste zmínili, že se bude škrtat rozpočet a já bych se rád zeptal na to, ať už tady to zodpoví komise nebo rada, co se vlastně s touto infrastrukturou, potažmo s jejím financováním, děje. A jak to vypadá s tím novým eh, severním kanálem. Eh, to si myslím, že by také mohlo být eh, součástí těchto programů. Teď k těm vodním cestám. Vlastně celý tento návrh se eh, škrtá, protože je z víceletých fondů potřeba najít finanční prostředky. Já bych rád požádal komisi, aby se tímto eh, znova zabývala. Já v této věci, v tomto smyslu vypracuji určité pozměňovací návrhy. A nakonec jste hovořil, pane předsedo, o tom, že na to máme vlastně jednu stránku, ovšem ehm, to bude poněkud problematické toto dodržet. Možná, že bychom se tady mohli zbavit odstavce 2 a e, rozšířit odstavec 9. Děkuji. Dobrá, pan Riky. Prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jako rozpočtář v úzovkách bych chtěl udělat také několik poznámek. Mám pocit, že je vaše zpráva nesmírně důležitá. Nechci Eh, vlastně odradit kolega, aby podávali pozměňovací návrhy. Nicméně vaše stanovisko je hutné a jasné, čili pokud někdo chce něco doplňovat, určité návrhy nebo programy, které vám připadají důležité, tak budeme mít skutečně dlouhý vánoční seznam a eh, ta hlavní zpráva, ten signál se ztratí. A ten hlavní signál se skutečně týká rozpočtu, protože eh, toto je stanovisko, které se vyslovuje k rozpočtu. Je důležité, abychom v první řadě zdůraznili, že si myslíme, že doprava musí být vzata v potaz i z hlediska rozpočtu. Obecně. Pokud to budeme rozdrobovat na různé typy dopravy, tak eh, se to opět eh, oslabí. Dále, co se týče nástroje pro propojení Evropy, myslím si, že stanovisko členských států z hlediska soudržnosti je, aby tedy získali těchto 10 miliard. V podstatě eh, chtějí, abychom přidali evropskou hodnotu za využití těchto prostředků, aby měli určitou eh, svobodu. Takže nevíme, proč někteří chtějí uvést, že tam bude ta přidaná evropská hodnota, protože já si myslím, že především to posílí naši hospodářskou soutěž. V podstatě ve Francii říkáme, já se tady seberu 10 miliard, tam je úplně jedno, co se stane a co se týče konkurenceschopnosti, tak by to mělo být více centralizováno. Tady s tím mám trošku problém. Je tady velký problém s evropskou solidaritou a jak k ní přistoupit. A právě otázka soudržnosti vyjadřuje solidaritu z hlediska rozpočtu těch 10 miliard je podle mého názoru celoevropská solidarita. Takže podle mého názoru v této zprávě to velice dobře naformulováno a řečeno. Víte, že v reálu ten problém je otázka celkového objemu víceletého finančního výhledu. Takže ten rozpočet bude vyčleněn na základě toho, co členské státy zaplatili, nezaplatili a jaké vypadá finanční situace. Takže nacházíme se v situaci, která je trošku svízelná. Na jedné straně usilujeme o velké úspory, takže možná se ta situace trošku změní a vyvine v tomto ohledu. Chtěl bych připomenout všem svým kolegům, že všichni chtějí zdůraznit určitý program, to mě zajímá, musíme zdůraznit tento aspekt, onen aspekt a potom si myslím, že by to bylo naprosto nesrozumitelné. Jedna věc, která mě znepokojuje, je nástroj pro propojení Evropy. Není to v té rubrice eh, konkurenceschopnost, ale je to v té rubrice B. Možná to lépe zapadá do tematické oblasti, ale v podstatě tady dochází k velkému snížení rozpočtu v této kapitole. A navíc, eh, co se týče evropského rozpočtu, Parlament žádá, aby některá témata byla opět zaintegrována do rozpočtu nejrůznější typy oblastí. Komise eh, s tím souhlasila, ale potom na to vyčlenila stejně, eh, stejně velkou obálku. Takže podle mého názoru je to vysoce ohroženo. Na závěr bych eh, chtěl říci panu předsedovi, že se mi ta zpráva líbí tak, jak je nyní připravena. Děkuji mnohokrát. Nyní paní Ayala Sanders, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče té poznámky, kterou nanesl nyní pan Riké, tak bych vám chtěla také poblahopřát Když se podíváme na situaci úsporných opatření, tak přicházíte s návrhem, který je velice dobrý. I když je tam určité varování, tak eh, tedy uvidíme, co se stane, pokud by rada nevyčlenila dostatečné fondy, abychom mohli zafinancovat tyto nové závazky. Co se týče infrastruktury, předané evropské hodnoty, protože jinak eh, bychom těchto cílů nemohli dosáhnout. Zdá se, že to musíme zdůraznit radě. Pokud to skutečně budou chtít osekat tak, jak se to představují, tak eh, budou muset jasně vysvětlit občanům, kde budou dělat eh, ty určité úspory, kde dojde ke snížení dotací a tak dále, nebo parlament bude muset eh, pracovat v duchu rozhodnutí, které bylo přijato minulý týden ve Štrasburku a to tedy znamená, že pokud se dostaneme pod úroveň, která nám přijde ta minimální, tou minimální finanční úrovní, tak Evropský parlament musí odmítnout návrh, který by nám přišel nakonec úplně směšný. Takže musíme se shodnout na tom, že takovou tu hru nebudeme rozehrávat, protože potom bychom se pouze zesměšnili před našimi občany. Máme zde zástupce komise, takže bychom se jich měli zeptat, jak interpretují tento postup, že to um, v podstatě bylo změněno z té hlavy A. Je tady například Galileo, jsou tady další projekty, které jsou zajímavé, ale také vzniká určité riziko. Nejen tedy, že přijdeme o tyto peníze, musíme bránit určité rozpočtové linky, které tam byly připraveny. Co mě ale znepokojuje ještě více, pokud budeme mít těch 10 miliard soudu, soudržnosti, tak se můžeme dostat do situace, že se to nakonec rozdělí tak, že to nebude úplně dobře rozděleno. Takže bych požádala komisi, aby nám vysvětlila, jak chce postupovat a jak, jaký má přístup. V tomto smyslu předložíme pozměvací návrhy, také lidé zmínili EA, EARDF a jak musí zapadnout do kontextu dopravy. Není to pouze centrální řízení, které je v tomto ohledu ohroženo. Pokud chceme mít předanou evropskou hodnotu, tak celý si to má dopad na fond soudržnosti v blízké budoucnosti. Musíme mít eh, dobré zavedení kvality, nejen tedy centralizovaný systém, musíme mít také dobrý právní základ, který potřebujeme pro rozpočet, ale nejenom když ten základ máme, tak zase nemáme ten rozpočet. Takže tyto programy mohou pomoci členským státům, aby opět eh, zahájili určité programy. A to je pro tuto chvíli vše. Děkuji, pan Bradburn. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Podobně jako paní Ayala Sanders a řada ostatních. Mám několik dotazů na komisi eh, v tom obecném smyslu. Co se týče otázek, které nanesla paní Meisnerová, také Peter van Dalen, týká se to toho, eh, co říkala paní Meisnerová, toho pákového efektu. Dívám se na tuto otázku z hlediska nástroje pro propojení Evropy a pochopitelně pak eh, celá ta myšlenka projektových obligací, především pro ty prvotní projekty, je taková, řekli mi kolegové z Ekonu, že cílem těchto obligací je, abychom měli 8% zafinancování e, z soukromého sektoru a 20% z veřejného sektoru. Takže jak to vidí komise? A za druhé, co se stane, pane předsedo, vy si vzpomenete a já, také Matěj Gross, asi jsme jediní, kteří se na to pamatují, když jsme původně prováděli projekty TENS a zavedli jsme tam také projekt Galileo, tak komise řekla ne, ne, ne, nebudeme brát žádné finanční prostředky z TEN na Galileo té eh, výši 20%, ale když zjistili, že nemohou zainteresovat soukromý sektor, že nikoho nemohou zapojit, tak eh, se změnila ta míra eh, s ohledem na Galileo. Takže tentokrát bych chtěl vědět, zda budeme mít 80% eh, zafinancování ze soukromých eh, financí, aby to nebylo potom přečerpáváno z jiných eh, projektů, aby to nebylo převáděno z jiných rozpočtových kapitol právě na zafinancování těchto projektů. Děkuji. Președinte. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych chtěla připomenout, že toto stanovisko bude také doplňovat průběžnou zprávu o víceletém finančním rámci, o kterém se bude hlasovat v Evropském parlamentu ještě předtím, než o něm rozhodne Evropská rada. Takže můžeme očekávat eh, rozhodnutí, které se týká částek, které budou vyčleněny na léta pro rozpočet 2014 až 2020. Podle mého názoru toto stanovisko by mělo obsahovat některé jasné prvky, abychom konsolidovali stanovisko Evropského parlamentu a také stanovisko vyjednávacího týmu před Evropskou radou. Ano, souhlasím s tím, že to stanovisko vypadá dobře, ale podle mého názoru musíme několik věcí doplnit. V první řadě, pokud s tím souhlasíme nebo ne, aby cestovní ruch a doprava byly v patřičných kapitolách, kde jsou nyní, tak tam musíme také uvést obecnou zmínku o nástroji pro propojení Evropy ale ne žádné podrobnosti o těch jednotlivých zprávách. Naše stanovisko, tedy zmínka prvků, které jsou součástí spolurozhodování, v tomto ohledu musíme mít jasné stanovisko, co se týče odmítnutí eh, takovýchto zmínek a také výši úrovně financí nebo finančních prostředků na dopravní programy a musíme výjít eh, ze Schröderovy zprávy a nebo také z návrhu komise. To vše musíme vzít v úvahu, abychom měli komplexní, ucelené stanovisko a především musíme zvážit, jak bude vypadat rozpočet v letech 2014 až 2020. 20. Pan Kadraj. E, děkuji, pane předsedo, a je mi opravdu líto, že mě ušel začátek této debaty. E, mm, já myslím, že e, mnozí kolegové už o tom hovořili, ale já chci mluvit o jednom bodu. Je tady jedno velké nebezpečí přímo před námi na stole. A sice eh, tady máme fondy do roku 2020, ale máme tady ten CEF a máme eh, eh, také výzkumný vývojový fond a ono se nakonec může stát, že to padne za oběť kompromisu mezi těmi zeměmi pro soudržnost a zeměmi rozvinutějšími. Já myslím, že pro nás jako pro parlament je důležité, abychom nadále zdůrazňovali fakt do světa, tedy že jsou to velice důležité investice pro hospodářské oživení v příštích letech. A to musí být součástí našich eh, priorit. A to je také interní debata, která se musí odehrávat eh, s našimi kolegy. A já si myslím, že by také mělo smysl, kdyby komise nám mohla dát do ruky tvrdší zbraně, silnější zbraně, vysvětlit nám, jak to vlastně je, jakým způsobem bude to, že tyto evropské investice eh, budou eh, generovat vyšší růst, v čem bude ten evropský přínos. My prostě musíme také prokázat to, že to povede k růstu, eh, poněvadž máme tady příklady i z Eh, minulých období. No, takže to by mělo být tedy mm, předmětem rozhovoru na vyšší úrovni. Eh, za komise paní, pan Bakej. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady tento návrh stanoviska obsahuje úplně všechny hlavní prvky které jsou eh, součástí víze pro dopravu, financování a tak dále. Tady zasněly komentáře, ale několik otázek na komisi. Tak já myslím, že začnu tím, že že Connecting Europe to e, je vysoká ambice a závisí to na plnění současných programů a také na tom, abychom měli zcela matatelný seznam projektů a to, že tady někdo řekl, že to financování znamená minimum, tak to plně podporuje. Pokud se týče 10 miliard z fondu soudržnosti, který bude e, vynaložen, tato částka bude vynaložena pod e, CEF, tak eh, tady nejde ani tak jenom o centrální řízení, ale také o to, aby ty peníze eh, vykonaly maximum práce a domníváme se, že v rámci té Connecting Europe Facility tohoto bude dosaženo nejlépe, eh, protože jde o propojování Evropy spolu, tedy s politikou soudržnosti, regionální politikou a dalšími. Pane předsedo, vy jste hovořil o Marku Polu ve svém úvodu a máte to taky v tom stanovisko. A je zde správně navrženo, aby eh, to tam nyní bylo a také eh, nákladní doprava byla pod Connecting Your Facility. Eh, čili ano, to jsou na jedné straně ty nové prvky a na druhé straně jde také o zjednodušení instrumentu, ale na druhé straně myslím, že je také důležité to, abychom měli právní základ a politický rámec pro to, kde infrastruktura bude moci ruku v ruce eh, vylepšovat služby nebo obslužnost eh, spolu tady s budováním infrastruktury. Eh, proto tedy jde o tu páteřní síť a tam by měly být plánovány současně, souběžně, jak služby, tak infrastruktura. To znamená, to je vlastně podporování opatření typu Marco Polo. No a ještě pokud se týče eh, toho ambiciozního financování, což je skutečně to minimum, tak je třeba to také vidět v kontextu eh, s inovativním financováním, což eh, jsou vlastně ty zdroje, které povedou k tomu, že do systému TNT vplynou přiměřené investice. Pak tady byl ještě otázka Senesko, to se týká Francie, pan Van Dalen se na to ptal, eh, hodně se o tom píše, komise nyní eh, spolupracuje s příjemcem a s ministerstvem a tedy očekáváme, že ten projekt eh, bude nadále pokračovat Eh, jsou to prostě jenom nějaké tiskové zprávy, které momentálně myslíme si, že není důležité se jich obávat. Je to prostě strategický projekt a důležitý pro evropské sítě. A ještě eh, otázka paní Sajaly a dalších. Eh, to je ta kapitola 1a nebo 1b. Samozřejmě, že komise lituje toho, že jsme to změnili, my jsme navrhli 1b a Otázka, respektive to, eh, abychom udrželi vůbec eh, Connecting Europe Facility, tak to je prostě je třeba, aby to bylo v některé z těch kapitol. Eh, musíme mít tedy určitou, určitou částku, No a teď samozřejmě se očekává, že to také parlament bude chtít nějakým způsobem dotvořit, čili to je vlastně také ještě otázka vyjednávací taktiky. Ale mm, podstatné je, že prostě tam jsou ty eh, prostředky, které jsou nezbytné pro eh, Connecting Your Facility. Děkuji vám, pane Paky. Ještě si dovolím připojit několik eh, poznámek. Jak jsem řekl, je to stanovisko jednostránkové, víc jsme nemohli produkovat a mm, my vlastně budeme vstupovat do debat se stínovými zpravodaji a budou tam mm, pozměňovací návrhy. A to, co řekl Enrique, my skutečně nakonec můžeme mít těch pozměňovacích návrhů tolik, že ten původní náboj a síla té zprávy se zcela rozplyne. Navíc je to vlastně součást týmové práce napříč celým parlamentem. A Prostě jde o strategii ve výborech a tou strategií je eh, co nejvíce se držet eh, návrhu komise a pokud nastane bitva s radou, eh, tak to musí být bitva, kterou si budou muset oni odpracovat. Oni budou muset říct, jaké konkrétně chtějí škety v rozpočtu. Takže to prosím pamatujte. Takže 10. červenec to je termín pro podávání pozměňovacích návrhů, hlasování až 18. září a e, Podstatné je, abychom se k tomu zase ještě sešli a uvidíme, jak to bude. V rozpočtovém výboru se hlasuje až 18. října a to si prostě zvolil eh, rozpočtový výbor tak, aby to bylo mm, časově co nejblíže k očekávanému rozhodnutí rady. No a až budeme znát stanovisko rady, tak potom se bude tedy mm, eh, v listopadu hlasovat na plénu. Tak to je všechno, děkuji vám. Dále strukturální politika EDF, eh, e kolezní fondy, tedy fondy soudržnosti. Michael, máte slovo. Já bych eh, chtěl srdečně poděkovat stínovým zpravodajům. Spolupráce mm, byla kvalitní a mm, podařilo se nám eh, najít ten či onen kompromis. My zde máme balíček tři stanovis, eh, stanovisek. Jednak jsou to obecná horizontální požadavky pro všechny fondy, fond soudržnosti a regionální fond. A moje zpráva se soustředuje na dopravní aspekty ve všech třech eh, stanoviscích. Eh, přišly pozměňovací návrhy, a je hodně, které se týkají eh, těmi fondy obecně, ale já jsem se soustředoval pouze na tu dopravní stránku, to znamená, že některé z těch pozměňovacích návrhů tady nemůžeme uplatnit, ty patří do jiných výborů, musíte je prostě přenést tam. Takže nejdříve to nařízení obecné. Eh, v článku 9 eh, eh, jedna, máme tedy společné vyjádření pro efektivnost, komodalitu a ekoeficienci. To se nám podařilo vyřešit konsensuálně. Někteří se tady usmívají a jsou to potěšené úsměvy. nepodařilo se nám vyřešit jednu věc a to je regionální, lokální a městské, ale chybí tam rural, čili ven, venkov nám tam chybí. No a my si myslíme, že ten venkov už je postižen v tom eh, regionálním a městském. Eh, doufám, že se vám líbí moje výslovnost. Takže tady se nám <laughs> nepodařilo dospět ke kompromisu. Ve Fondu pro eh, regionální rozvoj tam se nám podařilo dojít společné eh, formulace. Eh, věnujeme tady pozornost novým členským zemím a redukujeme takové nějaké velké regionální projekty, poněvadž tady uvidíme, že by to tedy z komisí se dá že by to šlo za určitých podmínek. No a e, Regi chce škrtnout e, pří, e, takže tam by ta komise chtěla přesunout do Katon. Zatím, pokud se týče investic v regionech, tak tady nevíme úplně přesně, jaké investice jsou tady možné. To se bude třeba nějakým způsobem sladit. Komise žádné nechce dopravní investice v regionech. My říkáme, že bychom chtěli Eh, tedy pouze udržitelné a paní Reky říká všechny investice, takže výběr je velký, kompromis žádný, takže to se musí vyřešit hlasováním. Pokud se týče eh, kohezních fondů, tak opět z koherence s všeobecným nařízením eh, napojení nových členských zemí, no a pak je tady, jsou další aspekty, včetně třeba redukce redukce Eh, hluku a tak dále. A to, že dáváme důraz na napojení novičenských zemí, to se týká také přeshraniční sekcí a to je tedy nový problém. My jsme měli třeba před 30 lety eh, de facto takové železnice a v podstatě eh, byly to národní železnice s velmi útržkovitým vzájemným propojením. No, takže já se tedy těším na zítřejší debatu nebo zítřejší hlasování. Děkuji všem zpravodajům za eh, spolupráci. Michael, Děkuji. Pan Groš, děkuji vám, pane předsedo. Já se omezím pouze na tu jednu zprávu, kde jsem stínovým zpravodajem. Eh, kolega Marinesko a další budou hovořit o zbytku témat. Co je pro mě důležité? Eh, podle mě pan zpravodaj připravil dobrou zprávu s dobrou kondicionalitou eh, v rámci sektoru dopravy a zdůrazňuje to, že pakliže chceme přesvědčit, musíme se omezit na eh, jedno téma, nesmíme eh, to jaksi rozmělnit na celou regionální politiku. To má pan zpravodaj pravdu. Zbytek lze řešit ve výboru regi a tak dále. Kondicionalita je důležitý princip. Je zejména důležitý pro nás v oblasti dopravy, kde můžeme politicky zdůrazňovat konkrétní témata. Kolega Kramer, samozřejmě, když připravuje zprávu, tak je to vždy do určité míry zelené Eh, a možná tam bude potřeba přilít trošku jiných barev do toho také. Ale eh, to, co je důležité, a jednoznačně to vyplynulo z diskusí, je to, že my jsme před jedním rokem přesně stanovili orientaci. Komisař Hán eh, v podstatě řekl, že chcete-li kondicionalitu, my vám dáme software, který bude soudržný, ať už se to týká CO2, udržitelné dopravy, a tak dále. To musí být ty šípové iniciativy v této politice. A Já si myslím, že to zde velice dobře opakujeme. Takže eh, ty eh, specifické aspekty pro dopravu jsou jednoznačně důležité. Pan zpravodaj eh, nevzal všechny mé pozměňovací návrhy v úvahu v této věci. Ovšem pakliže sem začleníme příliš mnoho environmentálních aspektů, tak máme eh, ty zkušenosti, že to může blokovat i velmi dobré projekty. Takže je potřeba vypracovat dobré nuance, abychom, eh, abychom eh, zde pak zítra nemuseli řešit případy projektu, kdy máme velice šikovný železniční koridor, ovšem bohužel nesplňuje environmentální požadavky, takže ho nepostavíme, že ano. Například u čísla 91. Tam zcela souhlasím s obsahem ale nevím, jestli tyto specifické aspekty, o, kterém, o kterých zde hovoříte, jsou zde právě na správném místě, protože pakliže každý výbor tuto problematiku rozpracuje takto detailně, tak to bude strašně dlouhé celý ten dokument. Takže možná, že toto bude jeden z těch bodů, kdy EPP Eh, řekne ne nikoli v obsahu, ale k tomu, jakým způsobem se ten pozměňovací návrh eh, formuluje. Eh, my čísla 46 a 132 nepodpoříme. Já si myslím, že zde není pravá chvíle dělat jakási předběžná rozhodnutí o CEF. To je podobné i u ostatních kolegů ze zemí soudržnosti. My si nemyslíme, že toto, tento způsob financování máme měnit teď. Měli bychom si spíše nechat víc času, aby ta diskuse mohla řádně proběhnout. A to tady diskuse s Regi i diskuse s výborem pro rozpočet. Když budeme proti 640 a 132, neznamená to, že nechceme jasně stanovovat jaké budou podmínky pro fondy soudržnosti. My tu jasnost zde chceme. E, takže ještě jednou děkuji panu zpravodaj za velice plodnou spolupráci. Já jsem přesvědčen, že až o tom budeme hlasovat, budeme mít na stole velice šikovný dokument. Dobrá, děkuji. Já si nedovedu představit, že by pan Krámr dělal nějakou zelenou zprávu, to není vůbec možné. Teď paní Sehnalová za SAD, prosím. Pane předsedo, já jsem byla stínovou zpravodajkou pro všechny tři zprávy, takže eh, o nich pohovořím dohromady, eh, takže já bych i, eh, nebo i já bych chtěla poděkovat Michaelu Kramerovi jako zpravodaji za opravdu aktivní přístup při vyjednávání o pozměňujících návrzích a kompromisech a já myslím, že z mého pohledu ty výsledky jsou úspěšné. Ten výsledný kompromis dá výboru pro regionální rozvoj jasně najevo, jaké priority považujeme jako členové dopravního výboru za nejdůležitější v oblasti investic do budoucí, pro budoucí nastavení strukturálních fondů, kohezního fondu a fondu pro regionální rozvoj těch dosažených kompromisech je investiční prioritou číslo jedna jednoznačně udržitelná, účinná, bezpečná a k životnímu prostředí šetrná mobilita a infrastruktura zacílená na přezraniční spojení a odstraněný úzký hrdel, a to ve všech druzích dopravy, silniční, železniční i vodní dopravě. Pro kvalitní výstavbu a modernizace existující infrastruktury je třeba vycházet z multimodálního přístupu Bílé eh, knihy o dopravě a z připravovaného nařízení o transevropských dopravních sítích. Zároveň je třeba respektovat a územní soudržnosti tak, jak jsou nastaveny v rámci strategie EU 2020, či důležitý princip znečišťovatel platí. Speciální důraz v kompromisech klademe na udržitelnou, čistou a bezpečnou veřejnou dopravu, a to jak ve, ve městech, tak ve venkovských oblastech. Důležitými příjemci pomoci z regionálních fondů jsou zejména méně rozvinuté regiony v nových členských států. U nichž je v souladu s principem solidarity třeba zohlednit fakt, že jejich úroveň infrastruktury ve všech druzích dopravy stále není natolik rozvinutá, a proto jsme do kompromisu začlenili důraz na tyto regiony a na jejich potřeby v oblasti zpřístupnění základních dopravních služeb pro občany, interoperabilitu, rozvoj pracovních míst v oblasti dopravy a v neposlední řadě také v oblasti dopravní bezpečnosti. Já bych chtěl na tomto místě eh, zároveň zmínit a požádat o podporu ústního pozměňujícího návrhu k mému pozměňujícímu návrhu číslo 125, který v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj doplňuje dosažený kompromis D v oblasti potřeb méně rozvinutých členských států. Kontroverzními tématy byl bezesporu jednak návrh komise zamezit financování dopravní infrastruktury ve více rozvinutých regionech. Tento návrh komise však má frakce nepodpoří, eh, protože jsme toho názoru, že je udržitelná doprava stále důležitou investiční prioritou nejen v méně, ale i také ve více rozvinutých regionech. Druhým tématem, o kterém budeme ještě v nadcházejících měsících, jak už bylo řečeno, diskutovat, je nový nástroj pro propojení Evropy. Vzhledem k tomu, že dle mého názoru je třeba podrobně diskutovat o pravidlech pro nastavení tohoto nástroje, navrhla a podpořila jsem ty pozměňující návrhy, které nám právě tuto flexibilitu, tedy možnost dále diskutovat, umožní. Na závěr bych chtěla ještě jednou tedy poděkovat panu zpravodaji za konstruktivní jednání a pevně věřím, že výsledný kompromis, kterého jsme dosáhli, zítra podpoříme velkou většinu. Děkuji. Thank you, Mr. Ugias for the Aldi. Pan Ogias za Alde, prosím. Grazie, Chiedo scusa per eh, forte Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se moc omlouvám, ale mám rýmu, asi je to tím protievropským větrem, který mě takto skolil, ale budu stručný. Celá řada kompromisních návrhů byla připravena, nebudu zacházet do velkých eh, podrobností, že jsme dospěli tady k určitému konsenzu. Možná jsou trošku zelené ty návrhy, jak eh, jste naznačil, ale víte, že pan zpravodaj vychází stejně z Bílé knihy. Je tady několik pozměňovacích návrhů, které E, naše politická skupina ALDE vidí trochu jinak. Jedná se především o ty pozměňovací návrhy, které e, jsou rozhodující především pro regi a ne trans. Například je to exe, ante, způsobilost, makro, způsobilost, dále způsobilost jednotlivých regionů. To jsou věci, které jsme probrali v našem výboru pro dopravu a myslím, že v tomto hodu jdou trošku nad rámec textu, který se projednáváme. Naši kolegové ve výboru Regi se zaměřili na tyto aspekty, takže my je nemusíme podle mého názoru tak rozpracovávat. Naopak, co se týče výboru pro dopravu, zmínil se o tom pan Groš, Naopak jsou tady aspekty, na který, nad kterými se musíme více zamyslet. Jednak je to otázka nástroje pro propojení Evropy, dále společné regiony, především otázka 10 miliard euro, které budou převedeny z fondu soudržnosti a pak taky máme několik pozměvacích návrhů, například 135, číslo 135, kde uvádíme, že ty členské státy, které jsou způsobilé získávat finance z fondu soudržnosti, musí získávat stejné částky eh, z nástroje pro propojení Evropy. Takže prosím, vezměte tyto návrhy v úvahu. Další pozměňovací návrh, který je, hovoří o způsobilosti členského státu podle fondu soudržnosti, že to bude spadat do spolurozhodování, ale komise by měla rozhodovat, eh, o jaké částky vlastně půjde a měla by stanovovat, eh, jaké jsou zájmy celého společenství a ne tedy jednotlivých členských států. protože se musíme zaměřit především na jednotlivé přínosy. To pro tuto chvíli, myslím, bude vše, když je tady ještě celá řada dalších aspektů. Máme tady konkrétní pozměňovací návrhy, ale chtěl bych říct, že ALDE bude hlasovat proti pozměňovacímu návrhu, který se týká nařízení v rámci průběžného hodnocení těch, fungování těchto fondů. V podstatě ten fond funguje tak, že kdo první přijde, tak první by měl získat, jako první by měl získat určitou podporu a to se nám nelíbí a budeme hlasovat proti. Pan Zíle, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Michaelovi za jeho práci, že se mu podařilo nalézt kompromisu je tady celá řada aspektů, které vidíme pozitivně, ale i určité problémy. Co se týče fondů soudržnosti, budeme podporovat přístup v kompromisu B a A, to se týká dopravních sítí, dále nástroj pro propojení Evropy, obecné nařízení, také ta společná opatření. Když se podíváte na návrh 140, tak v rámci Fondu soudržnosti máme nový práh. 2,5 HDP, to je maximální míra. Pochopitelně se to odvíjí určité politické nejistoty. Protože některé země nebudou mít eh, příležitost podílet se na využití těch deseti miliard. Pan komisař Kalas při celé řadě příležitostí hovořil o tomto eh, nástroji pro propojení Evropy a říkal tehdy, že těch 10 miliard bude částka navíc. Že to tedy bude částka, ke které budou členské státy způsobilé, pokud HDP bude zvýšeno. Pokud zvýšíte HDP, tak no pak nebudete způsobilí získávat eh, finanční částky. Takže těch 10 miliard, které má být převedeno do nástroje pro polení Evropy, má být eh, zvalné části řešeno v rámci obálky pro jednotlivé členské státy, pokud je členský stát že tak potom jiný členský stát je bude moci využít na své projekty. Pokusíme se rozdělit ten návrh 140 do dvou částí, protože si myslíme, že to výbor podpoří. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem pouze říci, několik slov eh, v té části, kde jsem odpovědný jako stínový zpravodaj pro fond soudržnosti. Každopádně bych chtěl poděkovat panu Michaelovi eh, Kramerovi, který je pokryl celou tuto problematiku. Musím říci, že v našich diskusích jsme se shodli na celé řadě bodů a také jsme zohlednili veškeré naše obavy. Souhlasím s jedním tématem a to je způsobilost, co se týče eh, projektů v oblasti ehm, silnic a jak to má být zafinancováno z fondu soudržnosti. Vždy musíme brát v potaz tu předanou ekologickou hodnotu a jak také otázka emisí. Členské státy velice často mají tendenci od toho odlížet a pokud tedy budeme mít 10 miliard z fondu soudržnosti a vyčleníme je na nástroj pro propojení Evropy, tak pokud tam dáme nějakou další způsobilost, která se týká eh, projektů mm, samotného fondu soudržnosti, tak to bude čím dál tím složitější eh, v některých členských státech. Souhlasím s panem Spravodajem, abychom tam vyčlenili ty přeshraniční eh, fondy, protože by to bylo příliš složité, ale co se týče ostatních otázek, ta, tam v podstatě se vším souhlasíme. Pan Marinesku, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom eh, já jsem stínový zpravodaj pro fond pro regionální rozvoj. Spolupracovali jsme velice dobře s panem Kramerem. Tady bylo naznačeno, že to je takové ekologické, zelené, takže Někdo říká, že je těžké dosáhnout kvůli tomu kompromisu, ale naopak my jsme dosáhli kompromisu, který se týká otázky dopravy a cestovního ruchu. Pan Kramer souhlasí, souhlasí s tím, že bychom měli mít do, doplněnou nebo dodatečnou kapitolu, která by se týkala samostatně dopravy, s tím souhlasíme a když se podíváme na tu zprávu, jak vypadá nyní a také záleží, jak dopadne hlasování, tak podle našeho názoru je to důležitá zpráva, která bude vzata v potaz výborem Regi a myslím si, že ta konečná zpráva zcela jistě zohlední některá naše stanoviska. Děkuji paní Tykau. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat panu Kramerovi za veškeré úsilí, které vyvinul, abychom dosáhli kompromisu. Je pravda, že jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, které jsem viděla na hlasovacím seznamu, které eh, spadají mimo působnost výboru trans a tyto pozměňovací návrhy se týkají seznamu měst, která mají být definována ze strany komise, ale také termínů, kdy komise musí eh, přijmout určité dokumenty. Veškeré tyto pozměvací návrhy musíme probrat s ostatními stínovými zpravodaje a uvidíme, zda se nám podaří opětovně podat eh, tento návrh výboru DV, protože si myslím, že tyto termíny, které eh, musí naplňovat komise, kterými se musí řídit, musí být co možná nejkratší, aby tedy členské státy a zainteresované strany znali veškerá kritéria, veškerá pravidla, která se budou uplatňovat v případě použití těchto nařízení a to, co možná nejdříve. To je důvod, proč bych chtěla, aby komise stanovila termíny, aby tyto informace poskytovala k dispozici co možná nejdříve všem zainteresovaným stranám, aby se s těmi mohli obeznámit. Co se týče nástroje pro propojení Evropy, tak zde jsem požádala národní alokace, podporu myšlenku že bychom měli velkou částku pro oblast dopravních infrastruktur z Fondu soudržnosti, nicméně musíme přijít se správným vzorcem. To znamená, že země, které spadají pod konvergenční kritéria, by neměly přijít o finanční prostředky, na které mají nárok. To je vše. Děkuji. Děkuji a za komisi paní Majlens z DG Regio. Ano, děkuji vám. Za komisi eh, vítáme eh, tyto návrhy stanovisek a zejména jak důkladně byly vypracovány. Eh, my jsme si poznamenali návrhy, které to mají vylepšit a nyní k tomu něco řeknu. Pokud se týče nařízení komise, my vítáme podporu našeho přístupu orientovaného na indikátory, výkony, plnění. My ovšem také víme, že jsou tady technické eh, úpravy jako procenta, paušální částky a to je něco, o čem se budeme muset ještě pobavit. Pokud se týče udržitelného rozvoje, domníváme se, že řada těchto prvků souvisejících s udržitelným rozvojem Eh, už jsou tam zapracovány země v článku 8 eh, v tom nařízení se o společných ustanovení a články 87 a 114, to je aplikace tohoto principu. Eh, ze strany komise ovšem jsme samozřejmě ochotni je dále zkoumat. Máme se obavy Eh, poněvadž je tady zřejmě určitá, určitý horizontální problém, pokud se týče termínů pro pozměňovací návrhy a zejména eh, akty v přenesené pravomoci. Pro komisi je totiž důležité, aby měla dost času na interní konzultace a interní procesy, eh, dost často tedy v mnohých případech, proto tedy ty krátké Eh, termíny, které navrhují pozměňovací návrhy, nám trošku působí starostě. Eh, pokud se týče v tohoto nařízení, tak tady si všímáme, že do investičních priorit se promítla mnoho podrobnosti, jak tedy v to EDF, tak pokud se týče nařízení o fondech soudržnosti, my se domníváme, že rozvádění do přílišných detailů by potom působilo problémy v oblasti otázce interpretace, čili raději bychom si představovali takové širší cíle, nežli dlouhé seznamy konkrétních akcí. Dále jsme zaznamenali návrh, aby se eh, doprava přesunula z tematického cíle 7 do 4 a to máme taky trošku obavy, poněvadž domníváme se, že by se tím mohly odčerpat zdroje z energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. To nám činí obavy. Eh, dále eh, všimli jsme si, že je tam zmíněna cesty, cestovního ruch a my si myslíme, že konkrétní odvětví by tam neměla být zmiňována a to je právě případ toho cestovního ruchu, ten by mohl být eh, mohl být eh, zaveden tedy v obecnější ustanovení, nemělo by to být přímo zmíněno v nařízení. Pokud se týče společných ukazatelů, tak jste vítáme návrhy na jejich zlepšení a jsme připraveni o tom debatovat. Pokud se týče nařízení k fondu soudržnosti, my jsme si všimli, že je zde zahrnuta sociální bydlení, tedy v jednom z pozměňovacích návrhů, ale to už je řešeno v EDF. Domníváme se, že není dost dobře možné to dávat do fondu soudržnosti. Pokud se týče otázky cestovního ruchu a fondu soudržnosti, tady bychom rádi zdůraznili, že podle smluv eh, fondy soudržnosti nemohou, eh, nehrají žádnou roli v oblasti cestovního ruchu. Já si myslím, že tolik eh, k tomu chceme poznamenat k některým z těchto pozměňovacích návrhů a děkuji vám za to, za slovo. A Michael? Ano, já vám chci poděkovat za debatu a za slova pochvaly za mou práci na to, jako zelení nejsme moc nejsme moc zvyklí, ale když tady vidíme snahu o kompromis ze všech stran, ze všech barev, tak to mě samozřejmě těší. Pokud se týče těch 10, 10 miliard, tak já podporuji pozici pana Groše tady, tady ten a CEF, tak to eh, eh, skutečně to, tady prostě nezmíňuji eh, konkrétně specificky, poněvadž to zase není tak důležité. Ale já si myslím, že nemám, nebo ne, nesouhlasím s tím, že by z pozice komise, pokud se týče Eh, cestovního ruchu a my jsme tady eh, výbor pro dopravu a cestovní ruch, čili a my víme přesně, jak tam vypadají ty toky peněz a víme, že 60 procent strukturální prostředků se dává do silnice a 20% do železnic. Takže já myslím, že je velice důležité říct, kam ty peníze mají směřovat, poněvadž pokud to půjde nesprávným směrem, tak eh, potom naše cíle, jako třeba změna klimatu, tak to ne, nedosáhneme. Čili já raději tam přidám dvě, tři slova, dva, tři e, přívlastky, přidám jména, e, abychom e, jasně řekli, e, na co ty peníze chceme vynaložit, e, aby se to potom nestratilo, ale to jsme už kdysi udělali tuto chybu. My jsme v roce 1990 chtěli eh, snižovat emise CO2 o 34% a výsledkem bylo to, že v oblasti dopravy nám naopak narostly o 30%. Takže my tady skutečně musíme být konkrétní. Pokud se týče 9.4, ano, tak eh, doprava to je eh, samostatný bod, no a to mm, není úplně takto přesně. Jinak tedy děkuji za debatu a za velmi dobrou spolupráci v minulých týdnech. Děkuji. Takže děkuji, Michale, a budeme hlasovat zítra. To je konec našeho programu na dnešní odpoledne. Děkuji vám za to, že jsme to všechno stihli. Teď máme pět minut času a eh, potom bude následovat schůze koordinátorů.